Začneme okamžitě s dalším bodem programu, protože máme velký, velký sklus. Pomeno simio. Στην ημερήσια διάταξη. I'm assuming that commission... Tedy máme tady velice silný sklus. Komise rozumí řecky, ano. Nemá ani sluchátka, no skvělé. Další bod na programu prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké zástupkyně za zahraniční eh, politiku, pro zahraniční politiku k situaci na Ukrajině. Nemůže být zde přítomna a proto ji zastupuje pan File. Pane komisaři, máte slovo. Thank you very much. Eh, Mr. Uh, pane předsedo. Vysoký představitele, paní, mistr, paní eh, Ashtonová mě poprosila, abych se zde vyjádřil